Dobré ráno, vítám tady všechny, kteří dorazili včas. Eh, byť už máme několik málo minut spoždění, ale dáme ještě k dalším kolegům příležitost, aby dorazili. První bod na programu přijetí pořadu jednání. Máte k tomu někdo nějakou poznámku? Nezdá se, takže považujeme program jednání za schválený. Nyní sdělení předsedy. Omlouvám se, bohužel několik málo oznámení mám. Tak za prvé i ROP proběhl eh, trialog, a to 5.6. Doslechl jsem se, že hodně přesáhl za půlnoc, eh, takže eh, se nám podařilo dosáhnout velice dobrého pokroku, zejména pokud jde o přeshraniční činnost, kdy nyní uznáváme, že je možné, eh, že dojde k podfinancování při přeshraničních eh, aktivitách a pak je potřeba zakročit, aby byla finanční situace normalizována. Pře, eh, hraniční převádění důchodu dojde ke schvalování ze strany přijímacího státu s tím, že nejdříve musí dát souhlas odesílající s stát. Tam, když se mezigenerační rovnováha musí také zohledňovat eh, rozdělení nákladů i výhod napříč eh, generacemi a environmentální a sociální eh, rizika budou chápána tak, že budou zohledňována při investičních rozhodování firem. Takže ještě k důchodům, roční výkazy ohledně důchodových eh, práv, ty budou podávány formou plně harmonizovaných výkazů, což znamená, že nástroj bude flexibilnější na základě návrhu Evropského parlamentu a podpořil nás to také výbor pro zaměstnanost. A ještě tady mám poznámku k dalšímu bodu. Takže děkuji našemu vyjednavacímu týmu. Vyšetřovací výbor Evropského parlamentu eh, ke třetí směrnici o službách eh, vyjasnil, že profesní tajemství, já se omluvám, snad vás nějak neruším, říká pan předseda, Takže ustanovení o utajovaných skutečnostech musí být souladu s článkem 226. Ještě je potřeba doladit některé technické údaje předtím, než bude dosaženo konečné dohody, kterou předpokládáme před eh, letními prázdninami do konce června. Doufejme tedy ještě za tohoto předsednictví. Ještě jednou tedy děkuji vyjednavacímu týmu. Pokud jde o dnešní zasedání, tak připomínám poslancům, že proběhne společné veřejné slyšení s výborem pro zaměstnanost od 11.15 v této místnosti, ale po našem zasedání bude muset být eh, trochu eh, změněn zasedací pořádek v naší místnosti, protože odpoledne proběhne slyšení s panem Dragim. Teď ještě informace o posledním zasedání koordinátorů 15. června, schrnutí doporučení a rozhodnutí. Tak, nominace. Máme tady zprávu o čtvrté směrnici proti praní špinavých peněz společně s výborem LIBE, dostane to EPP, vytvoření nyního programu na podporu konkrétních činností, které posílí zapojení koncových uživatelů eh, ve finančních službách eh, v oblasti finančních služeb. To dostávají samozřejmě zelení, eh, zveřejňování daně z příjmů v u poboček. Tady bychom měli být eh, hlavním eh, výborem podle pravidla 55. Zprávu mají SAD, Bankovní unie za rok 2016 EPP, FinTech, ať už to znamená cokoliv, dostávají poslance za ALDE a tak vy víte, co to znamená. Fungování, víte, FinTech to je všechno a nic, eh, můžeme se pod tím představit řadu věcí. Fungování franšíz v retailovém sektoru tady máme podle, pravidl, podle článku 54 zpracovat stanovisko a dostávají ho socialisté. Pokud je evropský semestr, tak tady pan předseda napíše konferenci předsedů výboru žádost, eh, aby jak on zpracoval dvě zprávy, jednak eh, k IGS a jednak doporučením pro eurozónu s tím, že bychom hlasovali říjnu a únoru 2017 na plenárce. Eh, taky pan předseda zareaguje dopisem na eh, zprávu pěti předsedů. Pokud jde o pracovní skupinu pro finanční pomoc, navrhovaný program činnosti pro druhé pololetí 2016 byl schválen. briefing s institucemi po formálním eh, schválení přeskumu bude zařazen na program. Slyšení s ECB. K tomu zorganizujeme dvě slyšení, první z ECB a druhé po zasedání z ECB, kde bude možné prezentovat názory e, zaměstnavatelů. Strukturovaný dialog s členskými státy, rozeslali jsme e, první pozvánky na a to Chorvatsku, Irsku a Spojenému království. Sekretariát eh, by měl sledovat, eh, jak eh, situace vypadá. Pokud jde o Španělsko a Portugalsko, tak ty také pozveme v rámci tohoto dialogu po letních prázdninách. Téma pro dialog o dohledu bude IFRS. 30. 1. Eh, října se budeme věnovat Insolvence 2 a pokud nám to dovolí, zařadíme ještě druhé téma. Doufujeme, že to nebude MIFID. Snad eh, v tom pokročíme dříve. IFRS 9. Eh, tady se koordinátoři dohodli, že zašlou dopis komisaři Hillovi a jeho týmu, aby se vyjádřili ohledně problémů, které vidí, pokud jde o schvalování IFRS 9. Koordinátoři hovořili také o schvalovacím postupu v této souvislosti a rozhodli se, že hlasovat v Ekonu se bude 29. září. A potom na první říjnové plenárce. Pokud o studii o konkurenci, uh, volné hospodářské soutěži, tak eh, jsme se rozhodli zadat studii, která by nám eh, podala přehled o tom, jak daleko může politika v oblasti volné hospodářské soutěži jít a nakolik může přispívat k řízení vnitřního energetického trhu s ohledem na energetickou unii. Takže tímto děkuji koordinátorům. Ještě chci říci, že pokud jde o feedback pro naše zpravodaje, rozhodli jsme se, že budeme hlasovat o zprávě o DPH 13. července a že slyšení nebo nějaký seminář tomu proběhne až po letních prázdninách, pak dostanete konkrétní termín. Meziparlamentní konference o stabilitě a ekonomické koordinace a řízení v Bratislavě aby nám to nekolidovalo s konferencí, tak jsme se rozhodli, že zrušíme zasedání EKON 17. října a že zkusíme najít nějaké jiné datum pro veřejné slyšení o SSM, které mělo proběhnout právě ten den. 27. června mělo být zasedání výboru EKON. Rozhodli jsme se, že proběhne od půl čtvrté do půl osmé odpoledne. Takže to byla veškerá naše sdělení. A dostáváme se k přeskumu aktů v přenesené pravomoci a k prováděcím opatřením. Dnes eh, proběhne eh, rozprava o prováděcích opatřeních eh, a aktech přenesené pravomoci, pokud jde o trh s finančními nástroji. Předám slovo tedy našemu zpravodaji, který bude pokračovat německy, pokud vám to nebude vadit, protože pan zpravodaj pracuje v Němčině. Dámy a pánové, za prvé dovolte, abych přivítal a předal slovo panu Tilmanu Hiderovi z generálního ředitelství FISMA a panu Stevenu Majorovi z ESMA. Jsem velice rád, že přišli, opět přišli do našich řad, abychom spolu diskutovali o MIFID a a Předpokládali jsme, že každý bude mít pět minut, potom zpravodaj, stínový zpravodaj a pak ještě budeme mít čas na catch the eye. Abych nezdržoval, tak jako první pan Steven Major, prosím, aby hovořil o těch otevřených podech. Steven, prosím. Děkuji. Děkuji, Markusi, za slovo. Ano, rád bych eh, se dostal k tématu MIFIDu. Vážení poslanci, poslankyně, děkuji že mám opět možnost diskutovat s poslanci výboru ICON o tom, jak je to s implementací MIFID 2. Implementace je zásadní proto, aby cíle MIFID 2 byly splněny v praxi. 42 návrhů bylo předloženo komisi k MIFID 2 v roce 2015 po finalizaci těch technických rad v prosince 2014. Tři z těch navrhovaných standardů komise notifikovala ESMA a ohlásila zamýšlené změny, takže ESMA by měla být podporována ve značné míře komisí bez jakýchkoliv pozměňovacích nákladů. Co se týká těch aktů přenesené pravomoci, rád ohlásím, že komise v podstatě se řídila technickými doporučeními ESMA. ESMA také vydala tři stanoviska k těm standardům, které komise naznačila, že bude podporovat, zatímco došlo k obecné schodě na přístupu ESMA. To se týká těch nejdebatovanějších záležitostí v těch transparentnosti non-equity a tak dále. Toto všechno znamená, že je to potřeba zavést včas a respektovat úroveň 1 textu MIFID 2. Chci poděkovat výboru Ekon za dopisy ze 27. listopadu a 7. dubna 2015 a 2016 týkající se těchto standardů. My jsme k tomu přihlédli a zapracovali jsme to do těch stanovisek v maximální možné míře. Co se týká transparentnosti non-equity, tady souhlasíme s tím, že je třeba být obezřetný a vždycky jsme byli pro to, abychom zaručili maximální transparentnost. Proto jsme také zavedli standardy tak, aby bondy byly eh, striktně likvidní, když dojde k aplikaci MIFID 2 a tak, aby bylo možno eh, profitovat eh, ze všech nástrojů, které jsou v obchodní a neobchodní části. Jasně řečeno, to znamená, že méně bondů bude předmětem transparentnosti v reálném čase na počátku a bude záležet na tom, zda e, jsou signifikantně v nižším rozsahu. Návrh komise obsahuje, aby byla méně přísná kritéria pouze v první části ESMA, potom bude každoročně ověřovat situaci a vylepšovat standardy pro každou fázi. Na rozdíl od tohoto návrhu ESMA navrhla ve svém stanovisku, aby všechny čtyři fáze ACE-IN už byly zahrnuty ve standardech jako takových a postup do dalšího stupně je už naplánován. Pokud ESMA bude detekovat nějaké okolnosti, které jsou v nepořádku, tak budeme na to samozřejmě reagovat. Jde nám o to, aby byla dosažena maximální možná míra právní jistoty a jasnosti. To se týká i parlamentních procesů. Navíc návrh komise e, znamená větší míru transparentnosti na trhu. To znamená, že to všechno chceme učinit bez jakéhokoliv prodlení. Požadavky na transparentnost se blíží stávající praxi. Když máme za sebou tři následující regulační technické standardy, to znamená, že by bylo pro všechny náročné, kdybychom to snad zdržovali. Návrhy ESMA také zajistí, Eh, školení a systémy kvot, což jsou ti, kdo profitují z těch nástrojů a eh, budou také profitovat z té eh, konkurenční výhody na, po dlouhou, možná neomezenou dobu. Teď se dostaneme k těm standardům. Mohu tedy potvrdit, že jsme zapracovali požadavky komise které v podstatě souhlasí s tím, co řekl parlament. V podstatě je tady přísný limit 2,5%, který může být použit pro důležitou oblast zemědělských derivátů kde jsou smlouvy s omezenou likviditou, tak aby bylo možno maximálně profitovat. ESMA také vypracovala opatření, která se týkají divergujících zásob a otevřených, tak aby byla konzistentnost při pohybu těchto hodnot. Tak, abychom se mohli podívat na to, co nás čeká, tak odhadujeme, že zhruba 1500 likvidních eh, smluv bude zavedeno národními regulátory před rokem 2018 a ESMA bude potom sledovat každou jednotlivou smlouvu, až eh, MIFID 2 vstoupí v platnost. A nakonec ty standardy aktivit. Vím, že stanovisko ESMA tu věc nescela řeší, protože se zatím nenavrhuje žádný konkrétní test. Tento, takovýto test by měl značné dopady, hlavně typické nefinanční eh, administrátoři kapitálu, alokovaného kapitálu by vedlo k tomu, že by to bylo velice nákladní, hlavně pro malé nefinanční firmy. Za druhé, kapitál potřebný pro nefinanční deriváty by eh, byl velice ovlivněn tou pozicí na trhu a proto ty nefinanční firmy by pravděpodobně eh, splňovaly ty testy a MIFID 2 by byl po dlouhou dobu nestabilní je možné, aby komise konstru vybudovala testy opírající se o, o kapitál. Měli bychom navrhovat určitý práh a v rámci dostupného času zatím nemáme data, která by vedla ke kalibraci takovéhoto prahu. Navíc je to otázka, zda takový práh a jeho definice je technická věc, a nebo spíš politická otázka, zda to spadá do rozsahu nařízení. Děkuji vám za pozornost a samozřejmě poskytnu vám jakékoliv odpovědi, budete-li mít otázky. Děkuji, děkuji Stevene a teď Tilman Lüde, který vede jednotku pro bezpečnost trhu. Prosím. Vážení poslanci, pane zpravodaji, stínoví zpravodajové, dámy a pánové, i my jsme velice vděční za tuto příležitost moci vás informovat o aktuální situaci ve věci implementace MIFID 2. Od posledního setkání jsme udělali hodně práce. V podstatě máme přijaty všechny aktiv přenesené pravomoci, tři celkem, dva pro MIFID, jedno, jeden pro MIFIR a e, ty teď podléhají dohledu parlamentu. Samozřejmě rádi zodpovíme veškeré otázky, které můžete mít, co se týká politických voleb, které v těchto aktech jsou. Buďme skromní, rychle se blížíme polovině splnění všech technických regulačních standardů, máme jich přijatých 16 a většinu z nich, pokud vše půjde podle plánu, přijmeme ještě před prázdninami letos. Možná jeden z těch eh, tří, eh, které se dostali do toho druhého kola, se možná trošku spozdí. Ale tím už se dostávám k jádru těch politických rozhodnutí, která byla přijmuta což jsou ty tři regulační standardy, o kterých už hovořil předseda ESMI. Nechci zabíhat do podrobností, jenom mi dovolte říci pár vět k tomu, jakým způsobem kolegium komise přistupovalo k rozhodnutí ve věci těchto tří standardů pro druhé kolo. Kolegium se chtělo s odstupem podívat na celkovou situaci, podívat se na evropské hospodářství a podívat se na to, co musíme udělat proto, abychom rozumně reformovali, opravovali tam, kde je to potřeba, ale abychom ne- neničili něco, co funguje dobře. Přirozeně Vezmete-li si ten obecnější hospodářský přístup, se zaměřujeme na korporátní dluhopisy, což je velice zásadní nástroj pro financování evropského hospodářství, je to zásadní nástroj pro generování kapitálu ze strany společnosti a proto je potřeba zachovat velice důsledně zachovat fungující trh v tomto ohledu. A tím pádem se objasňuje naše přání toho phase-in plánování. My jsme spolupracovali s ESMO, abychom našli ty nejlepší benchmarky pro dluhopisy, které budou předmětem eh, předobchodní transparentnosti. Plně s tímto plánem souhlasíme a s tím phase-in procesem pro tyto dluhopisy. Jsme přesvědčeni, vzhledem k hospodářským okolnostem, vzhledem k makroekonomické situaci Evropského společenství, že ESMA by měla provést eh, celostní analýzu fungování trhu s dluhopisy, než přejdeme z jedné fáze do další. To znamená, že je potřeba identifikovat eh, trendy financování, je potřeba zhodnotit likviditu trhu a je potřeba učinit opatrné rozumné rozhodnutí při tom přechodu z jedné fáze do druhé. Smysluplným eh, systémem, jak se dostat k tomuto rozhodnutí, je tedy, že ta zpráva přijde před eh, tím přechodem do další fáze, přijme se další regulační standard, který bude předmětem dohledu tohoto parlamentu. Co se týká komoditních derivátů, zde řešíme obavy parlamentu, co se týká vysoce citlivých zemědělských produktů a potravin a vítáme zavedení nižšího Prahu pro vysoce likvidní agrialimentární kontrakty. A nakonec to nejobtížnější, čemu čelíme my jako instituce, je tedy ehm, ten standard o takzvaných ancillary activities. To je veliký standard, důležité rozhodnutí. Jde o to, kolik nefinančních firm bude do budoucna předmětem autorizací podle MIFID. To má sáhlé dopady, mimo jiné tedy nároky na kapitálovou rezervu, takže to je potřeba udělat správně už na poprvé. Vítáme, že ESMA nám k tomuto poskytla stanovisko. Nejedná se o návrh technického regulačního standardu. E, ta práce je na nás. My ji provedeme, znalosti na tom máme, máme proto veškeré know-how, jsme schopni zhodnotit jednotlivé možnosti, které nám ESMA nabídla. Máme zde na výběr vlastně z pěti možností, co se týká těch, e, toho testu těch doplňkových činností. Máme pět možností, co se týká definice toho, co to je obchodování aktivita, a máme dvě možnosti pro to, co to je hlavní obchodní činnost. A na základě toho pak budeme muset stanovit nějaký poměr. Velice pečlivě zhodnotíme jednotlivé možnosti, zejména co se týká toho, co představuje spekulační obchodní činnost. A pak to zhodnotíme oproti možnostem, jakým způsobem a jak moc alokovat kapitál vůči obchodní činnosti. Jsme přesvědčeni, že tento standard o kapitálu, alokaci kapitálu mezi těmito dvěma činnostmi musí hrát důležitou roli, konec konců je to zakotveno v legislativě první úrovně. Také si uvědomujeme, že kapitálové testy nejsou jediné testy, které máme, proto testujeme i ten celkový tržní podíl. Na tomto standardu budeme pracovat, jak jen to bude možné, co nejrychleji. Pokud dojde ke spoždění, možná zde nějaké nastane, protože, jak si představíte, je to hodně práce. Děkuji. Děkuji vám, pane Ludersi. Teď má slovo a pan zpravodaj, teď už opravdu přejdu do Němčiny. Děkuji nejdříve. Děkuji mnohokrát za prezentaci toho, co bylo do, sud, do posud předloženo. A myslím si, že jsme teprve nedálo vyslali jasný signál vůči trhu pomocí přijetí MIFIDových setů a já děkuji mnohokrát všem kolegům a kolegům a také předsednictví rady, že bylo možné to takto rychle uskutečnit. Již na plénu jsem řekl, že jsme na triologu byli ryš, rychlejší než komise při návrhu toho eh, při předkládání toho návrhu, což je dobré. Ale co se týče dalšího časového harmonogramu, tady to je poněkud nejasné, neboť nám bylo přislíbeno, že do plenárního hlasování budeme mít k dispozici vše, ale tak tomu vůbec není, ještě to předloženo vůbec nebylo. Několik bodů, které bych rád podtrhl. Co se týče eh, poradní činnosti v oblasti provisí, já jsem chtěla, abychom měli seznam pří, příkladů, které vyplňují nebo splňují ten, ten prvek eh, kvality a dále jsem chtěl, aby tam byly určité ex explicitní příklady, které se budou jmenovat, eh, tak tomu nebylo. Proč tedy komise nerozšířila ten seznam tak, jak jsme to požadovali a jak hodnotí komise návrh parlamentu a dále telefonní záznamy ve článku 76 aktu přenesené pravomoci moci se jasně a správně říká, že instituci v rámci jejich zásad, které mají vypracovávat pro zaznamenávání telefonních hovorů a elektronické komunikace, musí zohlednit velikost a organizaci té či oné firmy a také eh, vlastně Eh, povahu a charakter velikosti a komplexnosti jejich obchodní činnosti. Dále se říká, že povinnost zaznamenávat eh, se také týká relevantních interních hovorů elektronické komunikace. Já jsem to v triologu pochopil tak, že ten poradní protokol a ten telefonní záznam jsou rovnocené nástroje a ten poradní protokol vlastně v sobě obsahuje určitě, tak, nemá takovéto povinnosti pro interní komunikaci. Jak se tedy komise zajistit, že tady bude skutečně rovnocenost obou těchto systémů, tak jak to je popsáno v level 1 Commission Sharing Agreements? To je pro nás dále otevřené, a totiž vyjasnění velmi rozdílných možností interpretace prostřednictvím národních dohledových orgánů. Jak se tedy bude Eh, přistupovat ke Commission Sharing Agreements. Máme tady dohledové orgány ze dvou velkých členských států, který mají naprosto protikladnou interpretaci. Ten jeden říká, že to je možné, ten druhý, že to možné není. Takže by bylo dobré, kdyby komise tady eh, do tohoto vnesla jasnost a dále analýza cílových trhů a um, Požadavky na dohled nad produkty v MIFIDu 2 jsou s ohledem na analýzu cílového trhu velice jasné. Eh, hodnocení cílového trhu dělá výrobce produktu a ne ten distributor. Eh, Ve článku 10 delegované směrnice se říká, že vlastně eh, ten cílový trh je tedy určitým způsobem upravován, i když nebyl vlastně jasně vyhraněn dále. Kdo te, je, jasný, je třeba si udotnit, kdo tedy má hodnotit ten cílový trh. A pak tady máme ten, toho systematického internalizátora. Komise řekla, že máme jasně nadefinovat, jaká kritéria jsou tady pro to, aby někdo byl zařazen do kategorie systematického internalizátora internalizátora, neboť my jsme řekli, že obchodování má probí, musí probíhat systematicky a často, aby byl, bylo možno to zařadit do takové kategorie. Pak je důležité, aby počet těch aktérů byl dlouhodobě hlediska konstantní, aby se tedy, abychom se vyhnuli tomu, že se tady bude neustále změnit status. My jsme chtěli, aby nekapitalové nástroje měli práh de minimis, který se bude opírat o objem, což by poskytlo zejména malým institucím možnost zlehčeného, zlehčené kontroly. Komise nezareagovala tak, jak jsme si přáli, já bych rád věděl, proč. Další bod, který já vidím velice kriticky, to je to nové eh, doložka One Trickers Fall pro systematické internalizátory pokud tedy budeme mít kritérium pro systematické internalizátory splněno například pro určitou půjčku, E, platí pak tento institut za toho internetizátora pro veškeré finanční instrumenty to třídy. Já s tím mám poněkud problém, to je de, definice článku 4.21 MIFIDu, která hovoří pouze o určitých finančních nástrojích. A dále je zde otázka, jakým způsobem třídy finančních nástrojů budou vymezeny v praxi. A dále Evropský parlament poprosil o vyjasnění v tom smyslu, že match principle trading for SIs není dovolen. Match principle trading, tady máme Článek 4138 MIFIDu 2, tady je jasná definice, která se vlastně nabízí jako referenční hodnota, ale komise bodu odůvodnění 19 vlastně tuto definici nepřebírá, ale hovoří o interním systému pro sloučení, že by tedy zakázky pro zákazníky na multilaterální bázi byly takto tedy představeny. Proč komise to tady nezavádí tak, jak bychom si by přáli s ohledem na level 1, na kapitálové nástroje, výjimky pro vedlejší činnost. I tady několik poznámek. Komise má tři regulačně technické standardy, které vrátila ESMě, právě jsme o tom slyšeli. Já se soustředím pouze na tu výjimku pro vedlejší činnost, stanovisko ESMY, vidím jako velice problematické. Eh, na jedné straně ESMA oproti našemu přání, a také v dopisu komise by bylo takto popsáno, se odklonila od přístupu, nebo neradí, abychom volili přístup test, který se opírá o kapitál. Ovšem, Kezma tady mm, jak si navrhuje celou řadu ukazatelů, ze kterých právě zde skonstruoval takovýto typ testů, aniž by řekla, jak se tedy k tomu má přistupovat, co to tedy znamená pro další práci, jak to na komisi hodnotíte, toto stanovisko ESMY a jak vidíte ty navrhnuté ukazatele, použije je komise. Já jsem se pokusil omezit pouze na ty nejdůležitější body, omlouvám se, že jsem hovořil déle, ale Mnoho otázek je stále ještě otevřeno. Já doufám, že dnes se nám podaří na některé, alespoň na některé z nich získat odpovědi. Děkuji. Nyní vystoupí Paul Tang. Děkuji. Já vystoupím jménem Annelise Doc. Annelise by ráda poděkovala panu zpravodaji a také stínovým zpravodajům za spolupráci na celé záležitosti. Chce poděkovat také komisi a orgánu ESMA za zpracování více než 30 jednotlivých aktů sekundární legislativy. Teď je tady několik záležitostí, eh, na které by se analýz chtěla soustředit, byť zmíním jenom tři. Jednak jsou to poziční eh, limity u komoditních derivátů. Parlament vyjádřil své obavy, pokud jde o původní návrh eh, ESMA a jsem velice rád, že komise zaslává technické standardy zpět k přeskumu. Některé eh, návrhy ESMA vnímáme například eh, přesunout eh, nižší limity u pozičních limitů na 2,5 u zemědělských derivátů. Jiné návrhy vítáme méně, například přesunutí horního limitu na 50 což znamená, že jeden hráč na trhu může ovládat až 50 dodávaných derivátů. ESMA eh, se podržela eh, základní linii na 25%. My jsme ovšem opakovali, že si myslíme, že toto číslo by mělo být ještě mnohem nižší. Základní linie by měla totiž vyslat národním regulátorům signál v tom slova smyslu, že poziční limity by měly být stanovovány u komoditních derivátů, co možná nejníže, abychom zabránili spekulacím na eh, potravinových a zemědělských derivátových trzích a podobně. ESMA zatím nezařadila Eh, volatilitu jako jedno kritérium pro stanovování pozičních limit, by, limitů, ale bylo nakonec vyškrtnuto. A toto vyškrtnutí si myslím, že je porušení legislativy úrovně 1, protože volatilita je jedno, jeden z faktorů, který musí být zohledněn. Takže teď je míč eh, opět na straně komise a my si přejeme, aby zohlednila naše návrhy, které parlament eh, již několikrát eh, publikoval ještě předtím, než dostaneme ke schválení konečný návrh regulačních standardů. Druhá záležitost, ta se týká také komoditních derivátů a to jsou takzvané testy doplňkových činností. Je velice důležité, aby finanční regulace této oblasti zalistila rovná pravidla hry pro proto, aby nedocházelo ke spekulacím na komoditních demorivátových eh, trzích. Tyto spekulace, eh, spekulace bohužel přetrvávají, proto máme obavu, že limity pro testy jsou tak vysoké, že eh, řada derivátů může být mimo působnost regulace. A poslední věc, zacházení s s investičními výzkumy. My jsme rádi, že ESMA chce najít eh, kompromis, pokud jde eh, o zprůhlednění eh, nákladů, ale slyšeli jsme takové informace, že investiční výzkum nakonec bude formulován nebo jinak. Regulátoři v některých členských státech se domnívají, že v podstatě všechny investují existující dohody o sdílení provize eh, CSA eh, se vlastně budou muset zrušit, pokud eh, se má dodržet nová legislativa. Na druhé straně, kteří se domnívají, že status quo bude pokračovat a že CSA budou i nadále fungovat. To by byl špatný výstup eh, z MIFIDu a narušilo by to rovné podmínky hry pro finanční služby v EU. My si myslíme, že je velice důležité, aby komise vydala tedy další vodítka regulátorům a aby tam explicitně eh, se zmínila o dohodách o stílení provize a říct, a aby řekla, že tyto eh, dohody již dále nebudou podle nové legislativy přípustné. Jedině tak zajistíme konzistenci v rámci EU. Chci poděkovat komisi za spolupráci a těšíme se na jejich reakce k těmto třem bodům. Děkuji. Pan předseda, děkuji, Pole. A nyní předávám slovo za EKR Case Swinburne. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla také poděkovat jak komisi, tak celému týmu ESMA za odvedenou práci a další práce na problematice MIFID. Ceníme se toho, víme, že to je obrovská práce, ale je potřeba ji provést dobře, takže jsem velice ráda, že spolupráce probíhá dobře. Vítám zejména to, že nás komise ujistila, že se rozhodne nejít cestou automatizace, pokud jde o fixní cestu eh, transparentnosti před provedením samotných eh, obchodů. Já bych tedy si ráda ještě jednou eh, potvrdila eh, u komise, jak to tedy skutečně je, zda automatické navýšení bude probíhat, protože pokud by probíhalo, tak to znamená, že automatické navyšování likvidity by bylo eh, k ničemu a parlament by navíc přišel o možnost dozoru. Takže bych byla ráda, kdyby nám komise potvrdila, co chce udělat, pokud jde o automatizaci výpočtu. Pokud jde o vyjádření ESMA ohledně pozičních limitů, tak eh, k tomu já mám trochu jiný názor. Já bych spíše řekla, že vítám přístup ESMY, zejména mechanismus eh, na to, jak se pohybovat mezi spotovými a nespotovými měsíci. Zdá se, že museli udělat velice obtížný politický kompromis eh, a ten se mi zdá, že teď může být skutečně mm, v praxi proveditelný, takže já jsem u pozičních limitů mnohem spokojenější než dříve a podporuji přístup ESMY. Dále vyjádření k trochu jiné oblasti, konkrétně k tomu, jak budeme řešit do budoucna buy side. My jsme slyšeli řadu lobistických vyjádření v posledních týdnech, projevilo se to také v tisku a zdá se, že záležitosti které se objevily jak v tisku, tak i v různých dopisech, ukazují, eh, že eh, řada těch subjektů Byside má pocit, eh, že nebyla vyslyšena, že je mimo MIFID, ale jestli si vzpomenete na ty pozdní noční trialogy, tak tam zazněla řada informací o údajích po provedení obchodu a nebyla tam žádost o konsolidaci a proto nevím, jestli bychom měli k tomu zpracovávat legislativu. Chápu, že musíme dosáhnout eh, kompromisu. Nám se, my jsme nezaváděli cenovou kontrolu u údajů a proto si myslím, že by bylo lepší navrhnout, aby údaje týkající se buy-side nebyly řešeny na úrovni 2, protože jsme je neřešili ani na úrovni 1. Je potřeba najít eh, způsob, jak eh, zakomponovat subjekty buy-side mnohem více než doposava, takže tímto apeluji na komisi a ESMA, aby se proaktivně chopili této věci a zajistili, že budou investoři v ve všech fázích eh, zpracovávání legislativních návrhů zohledněny. A teď ještě jedna záležitost, o které hovořil Paul Tank, to se týká toho, jak vyjasníme interpretaci jednotného trhu v rámci RTS. My jsme podávali za vyjednavací tým řadu otázek, rozsáhlých otázek a já nevím, jestli už je možné některé odpovědi zveřejnit, abychom ta ujištění, kterých se nám dostalo, abychom je mohli jak se veřejně eh, rozšířit, nebo najít nějakou jinou metodu, že by třeba komise mm, nebo ESMA vydali, vydali informace a odpovědi na tyto velice často kladené eh, otázky, aby bylo eh, zjevné, jak budeme zacházet s těmi investičními výzkumnými smlouvami. A poslední věc, eh, to byl pro parlament velký krok upředu, to jsou informační požadavky v rámci MIFIDu. My jsme žádali papírové, mm, papírové dokumenty a my jsme tam nakonec se slovo paper, mm, papírové, nahradili trvalým médiem, čímž chceme indikovat, eh, že dochází k přesunu k digitálnímu trhu, usilujeme o vznik digitálního jednotného trhu a také třeba chápat, že někdy v budoucnu papír už asi nebude nejpoužívanějším eh, médiem. Proto jsme byli překvapeni, že se vracíme zpět od toho opraveného znění trvalé médium k, k fyzickému papíru v nových návrzích Evropské komise. Takže bych chtěla poprosit, že když jsme záměrně přišli od papíru k trvalému médiu, zda by bylo možné tam to trvalé médium ponechat, znovu to tedy opravit, abychom se připravili na digitální zdroje informací, na digitální trh, abychom se nemuseli vracet zpět k papíru. Děkuji jako IKEA a nyní liberálové paní von Neusen. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla začít tím, že poděkuji komisi a ESMA za všechno úsilí, které investovali do těch dokumentů. Děkuji zpravodajům i stínovým zpravodajům, že když se soustředíme na věci, které stále ještě jsou předmětem jednání, takže musíme poděkovat za to, co se udělalo. Tedy opravdu je to ohromný objem práce. Krom toho, bez ohledu na to všechno, litujeme, že na stole zatím nemáme všechno tak, jak jsme očekávali, že budeme mít. Jako obvykle Dábel se skrývá v detailu a detaily tady zjevně jsou ty definice a prahové hodnoty, které působí největší problémy. Nechci opakovat všechny ty otázky, které tady už padly od zpravodaje a stínových zpravodajů, co se týká té jasnosti, která zatím eh, není eh, v rámci různých možností interpretace. Zeptala bych se na jednu další otázku, přidala bych jednu otázku, protože sdílím frustraci, kterou formulovala Kay. Něco, o čem jsme se dohodli na úrovni na najednou není dohodnuto na úrovni dvě. Já v podstatě vidím, že jako bychom nad tím zcela ztráceli vliv, ale chtěla bych se vyhnout tomu, aby se věci přenášely na další úroveň, budeme-li mít eh, nevyřešené problémy, přenést to na úroveň 3, hlavně co se týká CSA, bychom rádi měli mít eh, větší jasnost, co se týká těch eh, standardů pro doplňkové aktivity. To si myslím, že je hrozně důležitá věc a opravdu bychom se měli pokusit to vyřešit. Chápu to tak, že jste v tom velice obezřetní, protože to je tak důležité, ale na druhé straně chci opravdu zdůraznit, že bychom to měli vyřešit na úrovni dvě. Myslím, že to je to, co jsem v tuto chvíli chtěla říct. Děkuji. Děkuji, Koro. Nevidím nikoho od GUE, takže Sven Gigold za zelené, prosím. Děkuji. Budu pokračovat anglicky. Děkuji ještě jednou, děkuji ESMA i komisi za jejich práce i za živou výměnu názorů mezi institucemi. Také děkuji za to, že zahrnuli některé z věcí, které jsme zmínili. Také bych rád řekl za prvé, že když se podíváme na ochranu spotřebitelů a investorů, Viděli jsme určité rozředění oproti původním návrhům ESMA a také víc jsme viděli některé interní procedury ESMA a zcela zjevně bychom neradě viděli něco takového v dalších stupních. Ale chtěl bych se ve svých poznámkách soustředit na ty poziční limity, i když bych si, i když bych Kej opravdu přála aby byla uspokojena. Co se týká pozičních limitů, tak um, není o nic spokojenější, než kdy byla. To mě trošku znervozňuje. Když se podíváme zpět, tak má začátkem května zveřejnila své stanovisko, pak došlo k ATS 21, ETS 21 a když to srovnáme s tím, co parlament žádal, tak vidíme, že opravdu zůstávají problémy v té oblasti, kde mají být splňovány cíle od legislativy. Takže v dopise bylo zmíněno, že se tímto režimem vysílá jasný signál národním orgánům, aby měli stanovit nízké poziční limity, kdykoliv to likvidita umožní. Ale to prostě tak není. ESMA modifikovala nízký limit z 5 na 2,5 nechala to základní linii, jak Paul Tank už zmínil ostatně. 25 základní linka, 35 horní limit, to zůstalo bez změny. A ten nižší limit by nejenom platil pro omezený počet likvidních komoditních derivátů, smlouvy, které by šly přes 50 tisíc po následujících tři měsící po sobě, tak tyhle smlouvy by měly být eh, spojeny přímo s lidskou spotřebou. Je třeba to, co je definováno jako plody určené pro lidskou potřebu, to jsou věci, které také souvisí s tím, že třeba krmiva a energie by z toho byly vyloučeny. A tady jde o to, že když trhy budou v určité chvíli příliš likvidní, můžete zabíjet lidi nejenom přímo tím, že jim zabavíte potravu, znemožníte přístup, ale stejně tak tehdy, když eh, jim zamezíte přístup k energii nebo krmivům pro zvířata. Potom se jedná o zásoby pro ty non pod měsíce. Tady by tady parlament vyžadoval, aby eh, byly tyto hodnoty nižší. Namísto toho ESMA v novém návrhu RTS je vágní doporučení kompetentním orgánům, aby snížili ty limity dolů nebo nahoru, pokud se objeví mm, úroky vyšší či nižší. Navíc ESMA ty limity v těch měsících chce ovlivnit zásobami tak, aby tam byly jakékoliv eh, substituční komodity. Za třetí, EP požadoval, aby smlouvy, které jsou spojené s ekonomickým dopadem, byly ovlivňovány stejnými pozičními limity. ESMA tyto ekonomické ekvivalenty kontraktů považuje za identické, krom toho, když jsou specifikace různých dávek a když divergují data o víc než eh, jeden kalendářní den. To je tak minimální, že to nemůže zabránit obcházení našich limitů. A nakonec Evropský parlament opakovaně říkal, že volatilita je parametr, který musí být ve standardech reflektován v souladu s mandátem podle úrovně 1. ESMA ignorovala uh, explicitní legislativní mandát, který byl poskytnut a nezakotvila volatilitu trhu do své metodologie, která je v návrhu. Takže s ohledem na toto všechno, když eh, máme na mysli paragraf 7 článku 57 MIFID, ten jasně vyžaduje, aby byl jednotný společný přístup k implementaci pozičních limitů, tak tohle všechno v podstatě eh, mí, se míjí tím, co občané Evropské unie očekávali, aby se řešily dopady velké volatility na zásadní komodity, které samozřejmě jsou dostatečně likvidní pro to, aby podléhaly regulaci. Proto tedy vyzývám komisi, aby si těm těmto bodům věnovala, aby do standardu zahrnula jasné návrhy, jak se ty předpokládané roční kontroly implementace na národní úrovni budou řešit. To zatím není v tom systému RTS jasně definováno. Děkuji, děkuji Svene. Tady byla celá řada otázek, takže Počkáme si na odpovědi a Steven Major z ESMI je na řadě. Prosím. Eh, eh, Děkuji vám mnohokrát, Markusy. No, vzhledem k času asi nebude možné odpovědět na všechno. Takže já prostě začnu a budu reagovat zejména na ty poziční limity. Dovolte mi několik obecných poznámek na úvod. Děkuji Ekonu za všechny komentáře a otázky na naši práci. Soustředím se na ty regulační technické standardy, protože ty aktiv přenesené pravomoci, to je asi hlavně na komisi. Je důležité si uvědomit, že jsme v procesu, kdy začínáme pracovat na takzvané takzvaných pokynech pro třetí úroveň, což jsou v podstatě různá stanoviska, otázky a odpovědi abychom zajistili, že bude konzistentnost v implementaci legislativy úrovně 1 a 2. Je to něco, co bylo zmíněno zejména v kontextu takzvaného Commission Sharing Agreements, a v podstatě otázka je, zda to, co je na stole, je konzistentní. Je potřeba v první řadě zajistit, aby až MIFID začne, byla konzistentnost při využívání opatření třetí úrovně, tak abychom zajistili konzistentnost ve smyslu, je to konzistentní eh, s našimi s našimi CSA to je v podstatě nemožné, takže určující bude, co je v legislativě první a druhé úrovně. A fakt, že CSA vlastně ani není definováno, tak to ještě stěžuje, že ano, určit zda se plní požadavky nebo ne. Co se týká zapojení té nákupčí strany, ta se v práci ESMA angažuje v rámci skupiny angažovaných stran. My jsme o tom informovali i v rámci konzultačních skupin a v podstatě oni nás notifikují, když eh, chtějí naši práci nějak okomentovat. A potom Další dvě témata, na která chci zareagovat. Nejprve ty ancillary activities a netransparentnost u equity. E, ta, ta doplňková činnost ancillary activity, tam je důležité si uvědomit, že podle našeho názoru ty, ty testy kapitálového základu jsou možnost jako nabídka. Není to, není to požadavek. A co se týká toho základu kapitálového, my jsme tu první konzultaci v podstatě zahájili tím testem kapitálového základu, ale zjistili jsme, že s tímto testem souvisejí jaksi vrozené vady, administrativa, neregistrování, složitost řízení, eh, nestabilita v čase co do zapojeného kapitálu v obchodování derivátů. A to je konec konců i zpětná vazba, kterou dostáváme od zúčastněných stran když provádíme konzultace, tedy že oni ty problémy vnímají také, takže to je důvod, proč jsme ten test kapitálového základu neprováděli. Samozřejmě chápeme, že zde je politická poptávka a proto už tyto testy zahajovat budeme, takže to jenom tak v kostce nechci, nechci zbytečně plítvat časem. Zatím ovšem nemáme eh, v této věci komplexní řešení. No a nakonec, co se týká eh, non-equity transparency, důvod, proč eh, chceme zavést ta, ty následné fáze v tomto standardu je, protože toto je technické hodnocení toho, co se děje s likviditou na trzích. My máme nástroje a možnosti jako ESMA hodnotit likviditu trhů a myslíme si, že když se to dělá pořádně, pak se ten proces dá jak si určovat a pokud kolegislátoři a ESMA budou jednat rychle, můžeme se vyhnout té další fázi, pakliže ta fáze hodnocení likvidity ukáže, že by bylo pro trhy problematické tu další fázi spustit, takže to je zkrátka v tuto chvíli z mé strany všechno a teď dám slovo tady kolegovi. Ano, děkuji. Já se nebudu moci vyjádřit ke všem eh, věcem, které tady zazněly o pozičních limitech, protože nemáme dost času, ale když dovolíte, soustředím se na otázku volatility, protože pánové Tank a Gigold toto zmínili oba. Je pravda, že ESMA původně považovala volatilitu za faktor, který by mohl být i zohledněn eh, v rámci limitu v první konzultaci. Fakt je, že jsme si učinili určitou empirickou analýzu, podívali jsme se na reakce v konzultaci a nezjistili jsme, žádný statistický vztah mezi volatilitou a e, koncentrováním pozice, to znamená jinými slovy zneužívání tržní e, síly na trhu. Zkrátka, e, my jsme nevěděli, zda by volatilita měla znamenat vyšší nebo nižší limity a máme několik ilustrativních příkladů. Například zemědělské komodity jsou méně volatilní než jiné komoditní deriváty, v několika posledních kvartálech, zejména za poslední rok. Kdybychom sem začlenili vyšší volatilitu, eh, tedy kdybychom si řekli, že vyšší volatilita znamená přísnější limity, mohli, mohlo by to znamenat nechtěné dopady na některé klíčové citlivé produkty, což se ukázalo z těch dat, takže to je ten důvod, proč to není zohledněno jako jeden z faktorů v tom definitivním standardu, protože jsme zkrátka nezjistili žádnou statistickou korelaci mezi volatilitou a stanovováním limitů. Děkuji. Děkuji vám za to vysvětlení. Nicméně, jak už jsem řekl, proběhne schůzka stínových zpravodajů v příštích několika dnech a no, vy už jste od nás dostali celou řadu dopisů, budete je dostávat i dál na ta témata, která ještě nejsou dostatečně uspokojivě zodpovězená. A teď Tilman Luder za komisi. Děkuji vám. Děkuji všem za otázky. Já se také soustředím na několik vybraných témat, která si zaslouží vysvětlení. Za prvé, ta síť ehm, testy zlepšování kvality vyžaduje zvýšení objemu služeb a rozsahu produktů, které se klientům nabízejí takže pokud je nějaká síť, která znamená širší nabídku služeb pro klienty, to znamená zlepšení kvality. Druhá otázka pana zpravodaje. Záznamy, eh, telefonní záznamy, to eh, k tomu dochází pouze, když se provádí příkazy, takže pokud jakýkoliv jakékoliv poradenství vede k provedení, eh, provedení nějakého pokynu, pak se zachovává záznam. Pokud to k tomu nevede, tak je to pouze, eh, jsou to pouze záznamy telefonu v rámci organizačních požadavků na tu danou firmu. Ale to je trošku něco jiného. Dohody o sdílení, my si myslíme, že různé modely v jednotlivých členských státech se od sebe tolik neliší. Ty základní prvky v podstatě jsou, že je potřeba se rozhodnout mezi správcem portfolia a mezi brokerem eh, co do placení za provádění pokynů a placení za výzkum. A pokud ty organizační požadavky tedy nějaký e, účet na platby za výzkum a rozpočet. Myslíme si, že CSA lze zachovat. V praxi to znamená, že se bude muset udělat to, že některé interní kontroly a některé pojistky, které firmy aplikují, bude potřeba aktualizovat tak, aby e, vznikl ten e, účet pro platby za výzkum, aby bylo jasné, co se kolik platí a komu a bude potřeba alokovat ten výzkum k jednotlivým zákazníkům. Takže podle naší předběžné analýzy to není otázka toho, že by různé členské státy měly různé, eh, různé aranžma sdílení komisních poplatků. Je to spíše o harmonizaci systému tak, aby došlo k transparentnosti o vydaných penězích za výzkum. Co se týká cílených trhů, tady je skutečně dvouúrovňový proces. Máme obecné stanovování cílů z hlediska výrobce a máme závazek pro distributora jednak zajistit, že prodává pouze klientům v rámci designovaného cílového trhu, ale také za druhé, pokud to bude nutné, musí provádět jaksi granulární analýzu cílových skupin, kterým produkt prodává. Samozřejmě v rámci parametrů, které určuje výrobce pro ty celkové cíle. Co se týká e, systematických internalizátorů, zde mi dovolte říci, že jsme se zaměřili na 5 e, milionový práh, je to v podstatě otázka právního poradenství. Ovšem, v rámci aktu přenesené pravomoci tento základ nelze dále definovat. Chceme ovšem říci, že velký objem obchodů v méně likvidních nástrojích, i když jste takovýmto systémovým internalizátorem, není předmětem eh, předobchodní transparentnosti. Například tedy status SI, tedy že obchodujete alespoň jednou týdně a pak takzvaný nacionální denní obrat bude alespoň 100 tisíc. To znamená, celá řada firm, které by mohly požívat z té 5 milionové výjimky, požívá eh, těch eh, jednotlivých hranic, tedy v tom smyslu, že ta předobchodní transparentnost se týká pouze likvidních trhů a tyto dluhopisy na likvidním trhu nejsou podle standardu likvidity. Dovolte mi zmínit se ještě o jednom velice důležitém bodu, který jsme velice pečlivě zvažovali, a to je klasifikace takzvaných SI. Jakmile vyřešíte, jakmile eh, obchodujete s jednou třídou derivátů, jste ehm, SI pro celou třídu těchto derivátů? Eh, to je otázka. Je to součástí transparentnosti RTS 2, kde máme velice vysokou míru granulace jednotlivých podtříd, například eh, multi-currency swaps, cross-currency swaps a jiné velice detailní, eh, granulární hodnocení. Takže ano, pokud jste SI, tedy ten systémový internalizátor, tak ano, tak to platí. Dovolte mi říci pár slov k RTS 2, protože stínová zpravodajka Swinburne to zmínila. My jsme přesvědčeni, že ty nejdůležitější kroky jsou tedy vstoupit do RTS, eh, tedy pardon, že to musí být součástí toho regulačního technického standardu. Nicméně obrátili jsme ten vztah mezi novým RTS a zprávou, protože my říkáme, že nejdříve musí přijít zpráva a pokud zpráva dojde k závěru, že eh, likvidita trhu z dluhopisy eh, má dobrý trend, že všechny eh, obchodované objemy jsou v pořádku, tak pak, příští, tak pak bude navržen příští regulační technický standard. Takže toto je sekvence, jak se stanovuje v dopise a Očekáváme, že finální verze RTS, jaký kolegium bude přijímat, se bude řídit přesně tímto přístupem. Pak eh, se dostaneme k té nákupčí straně. Eh, komise je ve velice úzkém kontaktu s tímto konglomerátem, eh, už vlastně při stanovování RTS. Každopádně já a můj tým jsme se s nimi setkávali pravidelně a celá, celá část objemu dat pro RTS o vlastně data, kterou dodala nákupčí strana, takzvaná buy side. Co se týká doplňkové činnosti, tam musíme zopakovat, že jsme přesvědčeni, že jedno kritérium je kapitálová alokace mezi obchodováním a spekulační obchodní aktivitou oproti té hlavní aktivitě. Souhlasíme s tím, že kapitálová alokace je test, který je velice složitý, ale vzhledem k tomu, že to je zakotveno v legislativně první úrovni a legislátoři se rozhodli, že kapitál je relevantní kritérium, pak musíme e, nějaký vhodný test definovat a e, samozřejmě provedeme veškeré potřebné konzultace tak, abychom toho dosáhli, abychom vybrali to nejvhodnější ze všech těch možností, které nám ESMA nabídla. Děkuji. Thank you very much. Uh, Děkuji, pane Ludesi. Tím se dostáváme na konec dnešní rozpravy. Negociační tým se sejde příští úterý, úterý a budeme diskutovat o dalších krocích eh, a do té doby možná dostaneme nové RTS. Děkuji vám tedy, pane majorem, děkuji také vašim spolupracovníkům, děkuji pane Ludesi, že jste dnes dorazil. A teď začneme se společnou eh, diskuzí k bodům číslo 4 a 5, společná pravidla pro sekuritizaci a vytvoření evropského rámce pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci. A také budeme hovořit o obezřetnostních požadavcích na úvěrové investice instituce a institu- investiční podniky. Tak já navrhuji, že bychom začali panem Tangem a vystoupí stínový zpravodajové k jeho zprávě a následně se k další zprávě vyjádří Pablo a jeho stínový zpravodajové a potom, když budeme mít ještě čas, tak dám prostor dalším řečníkům. Jenom připomínám, že vzhledem k tomu, že řečníků je celá řada, poprosím, abyste se soustředili na ty nejožehavější problémy, protože eh, ve čtvrt na 12 proběhne společné slyšení s výborem pro zaměstnanost eh, a musíme udělat předtím ještě kratičkou pauzu, trochu tady tomu přizpůsobit sál, takže není možné přesáhnout s touto diskuzí. Takže bez dalšího už dávám slovo našemu zpravodaji panu Tangovi. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím o maximální stručnost, abych ušetřil čas. Nejprve bych tedy řekl, pokud eh, chceme eh, reformovat trh pro sekuritizované produkty, tak je potřeba se především poučit eh, ze minulé finanční krize. To je naprosto zásadní pro to, abychom porozuměli situaci a abychom si získali podporu veřejnosti. Jedině tak budeme moci znovu zavést eh, produkty, které eh, dnes eh, nejsou důvěryhodné. Takže především je potřeba získat si důvěru veřejnosti. Očekávám tedy, že Evropský parlament bude konstruktivní a zároveň dostatečně kritický. Domnívám se, že sekuritizované produkty mají potenciál, alespoň teoreticky, posílit reálnou ekonomiku, podpořit malé a střední podniky přímo či nepřímo. Myslím si, že mohou přispět k finanční diverzitě. To znamená, že se v Evropě nebudeme muset sou, uh, omezovat pouze na eh, bankovní financování, ale budeme moci získávat financování také z kapitálového trhu a že se to také promítne do větší finanční stability a že to umožní finančním institucím uh, Um, získat um, silnější uh, základ. Nicméně doposava to byla pouze teorie, teď je potřeba ji převést do praxe a ve své zprávě si kladu dva široce pojaté cíle, které by měly zajistit eh, to, že se poučíme z minulosti a to poučení aplikujeme do praxe. Jednak eh, v rámci prvního cíle se snažím řešit eh, asymetrickou informovanost a morální hazard, morální riziko. Pro řešení tohoto problému musíme posílit transparentnost, a sladit zájmy různých skupin. A právě z tohoto důvodu eh, předkládám návrh na eh, veřejný eh, rejstřík veřejně přístupný rejstřík. Měli jsme k tomu také slyšení a já si myslím, že to je dobrý způsob, jak zajistit dostupnost veřejných informací pro investory, ale Zároveň eh, zpřístupní také informace o eh, riziku. Takže jakmile zpracujeme nějaký návrh pro eh, evropský rejstřík veřejných údajů, tak si myslím, že to bude důležité také pro samotné odvětví, protože bude jedno místo přístupu k těmto informacím. Sladění různých zájmů znamená rovněž také to, že jsme si vědomi rozmělňování odpovědnosti. Odpovědnost musí být eh, co možná nejjasnější a proto trvám na certifikaci třetí strany. Myslím si, že musí být zcela jasné, eh, kdo je sponzorem, kdo zůstává takzvaným sponzorem. Eh, odpovědnost musí být ovšem také jasná pro dozorové orgány. My jsme tady viděli mm, celou řadu mm, vnitrostátních odpovědných úřadů, příslušných eh, orgánů, regulačních orgánů a často není ta konečná odpovědnost, dozorová odpovědnost jasná. Myslím si, že to musí Evropský parlament projasnit tím, že také přeškne eh, hlavní roli ESMě. Zároveň jsme dříve diskutovali také o tom, že tady jsou určité obavy, pokud jde o jasné a přísné sankce, které by tady měly existovat na jedné straně, ale zároveň musí k tomu existovat jasná kritéria a naším úkolem je ta dosavadní kritéria projasnit, aby nepokračovala ta současná situace, kdy kritéria nejsou definována jasným způsobem. Dalším cílem je finanční stabilita. Je mi líto, že návrh Evropské komise nevěnuje dostatečnou pozornost této věci. A z tohoto důvodu eh, jsem zvýšil retenční sazbu. Myslím si, že ta eh, nejenom eh, lépe sladí zájmy různých stran, ale bude to určitá záruka proti tomu cyklu krize a vzestupu, protože je potřeba zapracovat riziko eh, kapitálových trhů do bankovního eh, systému. Pokud tomu tak nebude, nebudeme tam mít rezervu, mohou se promítnout eh, nebo může dojít k opakování finančních krizí z minulosti. Takže finanční stabilita, zamezení šedého bankovnictví, to znamená, aby aktéři a účastníci trhu fungovali transparentně. To je velice důležité. chceme vyloučit určité formy syntetické sekuritizace, protože víte, že to byl problém v minulosti, CDO a tak dále nebo sponzoři u ABCP. Argument je takový, že ABCP dnes považujeme za bezpečné protože tady je sponzor, ale co se stane se sponzorem ve špatných dobách? Takže pokud eh, chceme eh, nakonec eh, opravdu vytvořit sekuritizační trh, který opravdu bude přispívat reálné ekonomice, který bude nabízet finanční stabilitu, tak to nemůže být trh, který dobře funguje v dobrých dobách, ale také ve špatných časech, kdy jsou problémy s likviditou. To skutečně musím maximálně zdůraznit. Děkuji. Děkuji, Paule, a Omlouvám se, že jsem trochu sledoval čas a nyní má slovo za EPP od Marka Ras. Pane eh, Děkuji, pane předsedo, zcela stručně. Myslím si, že je to dobrý základ pro naše další debaty. Většina bodů je pozitivních a u dalších eh, je to tak, že budeme muset intenzivně prodiskutovat. Pan zpravodaj již v pracovním dokumentu poukázal na to, že co se týče transparence a odpovědnosti, že toto musí být ve středu naší pozornosti a u této zprávy to dobře prosadil, ale musíme nalézt dobrou rovnováhu mezi transparentností a odpovědností na jedné straně a na druhé straně jasnou odpovědností a také podnětem pro trh, nějakou pobídkou. Takže jistě k tomu bude předloženo mnoho pozměňovacích návrhů a dále syntetické sekuritizace. Tady si myslím, máme dobrý podklad pro debatu. Ten e, návrh omezení rizika na 25% je, myslím, něco, o čem budeme muset v příštích týdnech intenzivně dále diskutovat. Na druhé straně se tady hovořilo o tom, že se musíme poučit z krize a existovaly také sekuritizace, které pozitivně podporovaly reálnou ekonomiku. To je třeba si uvědomit, což znamená, že nemůžeme házet přes palbu vše, co dosud bylo vytvořeno a dobře fungovalo. To musí být báze, základ pro naše další práci, ale musíme postupovat velice diferencovaně. A v tomto smyslu se těším na debatu o určitě velkém počtu pozměňovacích návrhů a těším se na to, jak budeme hledat široký kompromis, který dovolí rychlou realizaci postoje Evropského parlamentu. Děkuji. Děkuji, Otmare. Takže soustředit se na velká témata eh, za ECR. Morten Messerschmidt tu není, ale slovo má Said. No, děkuji, Morten se omlouvá. Nemohl přijít, ale dal mi poznámky, takže já vám je přečtu. Eh, za prvé, součástí této zprávy, které ECR vítá, kritič, kritičnost eh, vůči syntetické sekuritizaci a, a vyloučení jakékoliv formy arbitráže, syntetické sekuritizace s kritérií SDS například. Nicméně je přesvědčen, že je potřeba se dále zaměřit na kritéria STS, co se týká eh, syntetické sekuritizace rozvah a eh, financování reálné ekonomiky s přihlednutím k malým a středním podnikům. A pak tyto body. Retence rizik. Eh, o tom se diskutovalo na slyšení minulý týden, pokud vím, kterého jsme se ale účastnit nemohli. ECR ví, že je potřeba postupovat opatrně, ale navýšení na 20% eh, představuje jaksi nesoulad, významný nesoulad s mezinárodními kritérii je to něco, co si Morten myslí, že si zaslouží dalšou, další diskusi a není to asi úplně potřebné. Další téma se týká těch dodatečných požadavků na transparentnost. Dostali jsme celou řadu zpětné vazby od zúčastněných stran, co se týká těchto nových povinností v oblasti transparentnosti. A e, vyjadřují se obavy o vůbec dosažitelnost těchto požadavků, protože je to bezprecedentní na finančních trzích a není jasné, jak se ty požadavky mají plnit. Rovněž jsou zde obavy o tom, zda e, tyto Eh, požadavky na beneficial ownership mohou být i proti požadavkům na clearing houses, tedy jaksi na clearingové domy. Takže eh, je otázka, zda informování o tom beneficial ownership, o tom struktuře vlastnictví přitáhne investory nebo ne. O tom datovém úložišti eh, Morten říká, tady ECR má výhrady, protože toto opatření může být velice nákladné, ale jsme připraveni dále zvážit možnosti navržené komisí, až dostaneme nějaké informace podle standardizovaných šablon. Co se týká eh, resekuritizace, zde by rád zmínil eh, revidovaný rámec pro sekuritizaci Bazilejské komise, kde se resekuritizace povoluje za předpokladu, že jsou vyšší kapitálové rezervy. A to je něco, co by ECR dále chtěla se stínovými zpravodaji diskutovat. Co se týká restrikcí pro třetí státy, eh, pozměňovací návrhy vlastně vyvolávají pochybnosti, zda třetí státy mohou investovat do evropské sekuritizace, aniž by investovali předtím do nějakého zprostředkovatelského fondu EU. Eh, pardon, ECR se chce vyhnout situaci, kdy bychom zabraňovali investorům z třetím státům investovat do evropské sekuritizace. Ne kvůli tomu, že by bylo málo investorů, ale znamenalo by to v podstatě vysokou koncentraci rizik v EU. To znamená, Morten by rád našel řešení pro tyto obavy, co se týká Eh, způsobilosti investorů z třetích zemí, například due diligence anebo nějaké jiné možnosti. Tolik tedy poznámky Mortena. Eh, Děkuji vám mnohokrát, Saide. Za liberály má slovo Pe- Petr Ježek. You, well, I... Děkuji, pane předsedo. Já sdílím celou řadu ze stanovisek pana zpravodaje, třeba co se týká větší míry transparentnosti, STS, reálná ekonomika, to je uhelný kámen toho všeho, ale musíme zajistit, že ten přístup skutečně zajistí financování reálné ekonomiky. Také je tady otázka lepšího dozoru. Tady je potřeba, abychom měli jasno hlavně co se týká kritérií STS a proto souhlasím, že by v tomto ohledu ESMA měla hrát ústřední roli. Také sdílím názor, co se týká certifikace třetích stran, odpovědnost za certifikaci by měla zůstat u emitenta, ale třetí strana by měla být, mít právo vyjadřovat se k procesu. Ale mám určité obavy, které souvisí se zprávou hlavně co se týká záležitostí, některých záležitostí obávám se, že to jde příliš daleko a celé to schéma by se mohlo stát neatraktivním pro investory a emitory. To platí především, co se týká risk retention. Obávám se, že 20 nemůže a nebude fungovat také by se to mělo aplikovat na všechnu sekuritizaci, nikoliv jenom na STS. Myslím, že by, to mělo, že by tohle mohlo jít proti tomu cíli diverzifikovat zdroje, když banky mají mít 20%. Samozřejmě ta sekuritizace se týká i toho, té fáze, kdy už to přestane být zajímavé pro emitenty i pro konečné uživatele. 5% na tom je obecná schoda a myslím, že bychom se měli držet globálních standardů, abychom za, zachovali jednotný sekuritizovaný trh ve světě. Takže těch 5% risk retention je hodnota, která by měla být zachována. Emitenti z třetích zemí, tady je důležité abychom nezavírali automaticky dveře, rádi bychom našli nějaký způsob, jak se tomu vyhnout repozita, depozitář nebo databáze dat. Tady si myslíme, že by měla být opatření, která zajistí eh, přístup k datům, ale měli bychom eh, to sledovat podrobněji, jaké je to s dopadem a z náklady rámce STS. Co se týká dalších návrhů ve zprávě, to samozřejmě se týká emitentů, risk retention a uh, požadavkům na zveřejňování. Tady si myslím, že ten rámec by tím mohl být zneatraktivněn. Závěrem chci být nadále pozitivní, co se týká toho rámce STS. Jsou tam pozitivní rysy v té zprávě kolegy Tanga, ale stále jsou tam prvky, které by mohly celý ten rámec ohrožovat, takže by se stal neatraktivním a STS by mohla být eh, překážkou. Musíme na tom dále pracovat tak, aby STS bylo pozitivní. Děkuji Petře. Za Gue Miguela tady nevidím. Fabio Demazi. Miguel Stínový zpravodaj se omlouvá, dnes tu nemůže být, nemohl přijít. Chce, abych poděkoval jeho jménem za tento návrh Moje politická frakce je k celému tomu rámci STS spíš kritická, to vás asi nepřekvapí. Není náhodou, že je to vnímáno z naší strany kriticky. Myslím, že bychom měli být opatrní, co se týká užívání těchto finančních drog. Rád bych zdůraznil, že návrh komise nesplňuje deklarovaný účel. Deklarovaný účel je zlepšit uvěrování malých a středních podniků a ve všech těch eh, průzkumech, jsme, co se týká relevantních služeb ECB, jsme viděli, že primární problém malých a středních podniků není přístup k financování, ale eh, zpravodaj zmínil ve své vlastní zprávě fakt, že není pravděpodobné, že by tohle vedlo k nějakému velkému zlepšení financování malých a středních podniků. My si myslíme, že malé a střední podniky závisí na dobře kapitalizovaných bankách. Financování malých a středních podniků v podstatě není velkou částí toho trhu sekuritizací, takže my si nemyslíme, že by tohle plnilo účel. Vítáme nárůst z 5 na 20 jsme skeptičtí k, požad- k pozměňovacímu návrhu 48, kde se žádá výjimka z tohoto principu. Myslíme, že investoři by neměli vést banky k tomu, aby vyzobávali třešinky z dortu. Je třeba mít eh, více vertikální, nejenom horizontální přístup. Také pod podporujeme e, nárůst transparentnosti a těch požadavků na transparentnost. Nadále si myslíme, že ta granulovaná data pro neskušené investory mohou vést k tomu, že se budou nadále opírat o to externí hodnocení, přičemž někdy jsou tam poněkud příliš instruktivní návrhy a to by možná mělo být zrušeno. Nadále podporujeme uh, Eh, zákaz resekuritizace. Už jsem se zmínil aspekt, o aspektech, vidíme tam ten vertikální řez, kterého se drží banky. Myslíme si, že odkaz na syntetickou sekuritizaci STS by se měl odstranit. V tom návrhu vlastně nevidíme uh, zatím nic při, přes příliš pozitivního ve věci transparentnosti. Děkuji, Fabio. Za zelené Molis tady není, ale někdo ji nahraní. Sven. Děkuji, pane předsedo. Moli se omlouvá, ale povede kampaň až do poslední minuty a pokusí se přispět k tomu, aby Velká Británie zůstala členem Evropské unie. Proto se omlouvá. Přečtu její prohlášení, jak mi ho poslala a předávám její pozdravy. Vítáme obecnou obezřetnost, kterou vyjádřil pan zpravodaj ohledně toho, kdo bude profitovat z oživení sekuritizace a zda po naučení z počátku tohoto desetiletí k něčemu vedlo. Chápeme to tak, že reálná ekonomika potřebuje uh, obchody a nikoli v autonomní financování. Jsme přesvědčeni, že ti, kdo budou profitovat z této resekuritizace, jsou finanční zprostředkovatelé, kteří chtějí víc aktivit bez ohledu na to, co se děje v reálné ekonomice. A ústřední banky, které vidí novou sekuritizaci jako mimořádný prostředek monetární politiky. V návrhu zprávy je mnoho pozměňovacích návrhů, kde si myslíme, že by Evropský parlament měl směřovat víc, než zatím směřuje komise a rada, když by se měl přizpůsobit finanční systém reálným potřebám ekonomiky. Mělo by se odolat pokušení vrátit se zpět z toho, čeho bylo doža, doka, dosaženo. Těch 20% risk retention míst to navrhovaných 5% komisí a radou. Pak je tady ten zákaz resekuritizace v článku 5b a omezení e, podržených e, druhů úvěrů, jak to je v článku 5.4. Podporujeme nový odstavec 5.9, který vylučuje arbitráž syntetické sekuritizace aby to bylo vyloučeno z STS. Transparentnost investic a sekuritizace nejenom v sekuritizaci jako takové v článku 5.1 a restrikce trhu na investi- institucionálních investicích v článku 2. A dále podporujeme větší roli ESMA a národních kompetentních orgánů při zajišťování toho, že kritéria STS budou skutečně plněna. Článek 3.3 a nový a zpráva ESMA v článku 5.1a. Když bychom se vrátili k novému původnímu bodu, tak to nařízení by mělo eh, reagovat na reálnou ekonomiku. Je to článek 10.3, nový odstavec, který vyzývá k vydávání zpráv o dopadech na reálnou ekonomiku. Ale máme určité výhrady, o nichž doufáme, že se bude pečlivě diskutovat. Za prvé zachování sebecertifikace článek 14 tady nejsou strany v kontraktu vyžadováno, aby potvrdili svou validitu Tady se obracíme na právníky jako nezávislou třetí stranu, aby potvrdili, zda něco spadá pod STS. Na to je potřeba mít veřejně pověřené orgány v určitém stupni. Věříme, že alespoň určité spotčeky je třeba nutně provádět. Navíc si myslíme, na rozdíl od ECB, že k tomu, aby ten systém fungoval, tak trestání Eh, špatné sekuritizace jako STS by nebylo dobře. Je naivní se domnívat, že dokud eh, prodávající a nakupující chtějí něco potvrdit, že je to STS, takže věci jsou v pořádku. Máme velké obavy k tomu, kde zpravodaj vyzývá k možné inkluzi STS jako určitému druhu syntetické sekuritizace ve článku 29.3b spojení mezi arbitráží a bilancí bude možná velice těžké i pro eh, BA. Některé pojištění by mohlo být syntetickou sekuritizací. Jde o to, aby se rozlišovalo mezi bona fide a nepřenosným eh, pojištěním rizik. Je tady celá řada bodů, o nichž bychom si, u nich bychom si přáli, aby byly zahrnuty. Za prvé, seasoning jako doplnění k risk retention. Risk retention tradičně se týká určité míry rizika, které se opírá do budou, od, otvírá směrem do budoucnosti. Teď to zkrátím, protože vidím, že už je to přes pět minut. Další body se objeví v našich pozměňujících návrzích. Jenom chci skončit tím, že to nedobré spojení o něch 5% úroku není jenom e, co se týká STS, ale i toho starého rámce sekuritizace, takže bychom rádi využili ten dokument k tomu, že to špatné spojení 5% úroku by se mělo týkat i ostatních sekuritizací. Děkuji. Děkuji, Svene. Teď dám slovo FDD Markusovi. Ehm, Děkuji. Děkuji také zpravodaji za předložený návrh. Tento návrh, myslím, v mnoha bodech zohledňuje problémy, které byly nadneseny politickými frakcemi a o kterých hovoří také občanská společnost. Postoj mé frakce zůstává nadále velice kritický k tomuto návrhu. A to z jednoho důvodu. Jedná se o návrh, který neřeší a nemůže vyřešit problémy, o kterých hovoříme a které momentálně trápí malé a střední podniky v celé Evropské unii. Statisticky Evropské centrální banky to zcela jasně ukazují. Hlavním problémem pro malé a střední podniky není přístup k likviditě a k financování. Eh, likvidity v systému existuje dost eh, v důsledku peněžní politiky Evropské centrální banky. Jejich eh, problém spočívá v tom, že neexistuje dost poptávky. To tedy znamená, že tento návrh pro malé a střední podniky vůbec nic nezmění. Ten jediný přínos, tedy v uvozovkách tohoto návrhu, je to, že se řeší velké rozvahové problémy bank. E, vzniká tady možná jakýsi nový trh pro banky, ale Otázka je, jaká cena se za to platí. A ta cena je zvýšení systémového rizika. A pokud eh, půjdeme tímto směrem, tak to bude jednoznačně škodlivé. Kdo bude investovat do takovýchto nástrojů? Tady se hovoří o institucionálních investorech, eh, jmenujete je ve zprávě. To jsou investoři, kteří tak jako tak jsou naprosto napojeni a propojeni s bankovním systémem. Právě prostřednictvím eh, transakcí repo a trhů repo. Pomocí tohoto návrhu ještě zvyšujete systémové riziko a napojení těchto institucí na bankovní systém, což zhoršuje nestabilitu finančního systému. A další chybou návrhu je to, že zde se zohledňují elementy či přebírají elementy z jiných systémů, které v jiných systémech fungují, ale to neznamená, že to nutně musí fungovat u nás v Evropské unii. Sekuritizace v Evropě má za sebou jiný vývoj než v USA. A obecně můžeme říct, že tady máme jinou roli kapitálových trhů. V Evropě Existuje velký trh pro instrument, který je eh, srovnatelný se sekuritizací, ale to jsou ty tzv. covered bonds. Ale tady jsou rozdíly mezi těmito dvěma typy produktů a já si nemyslím, že by bylo možné nahradit tento trh, který jsem zmiňoval, který momentálně banky a investoři velice rádi využívají. Co se týče neúčinnosti tohoto návrhu, neefektivity. Tady musím říci, že to je otázka poměru nákladu a užitku. A k téma je TS. Tady si myslím, že bychom měli mít návrh, který bude skutečně konkrétní, silný, velmi transparentní, který bude řešit vyrovnání informační asymetrie. V takovémto případě bychom skutečně pokročili dál a měli rámec pro tento typ produktů, který by skutečně fungoval. Ale domnívám se, že takovýto trh nakonec stejně pro aktéry na trhu a banky bude ne zajímavý, ne, neboť tady budou dodatečné náklady na informace a další doprovodné produkty, takže to pouze zvýší náklady. Já nemyslím si skutečně, že by takovýto nový typ trhu byl pro banky atraktivní. Je tedy politování hodné, že frakce vyvinuly skutečně velké úsilí, pan zpravodaj o tom také hovořil. A Bohužel výsledek není takový, jaký by ho potřebovali mít evropské malé a střední podniky. To, co říká eh, pan zpravodaj, k těm pěti procentům, to je ten podstatně čistý ekonomický podíl, to je, myslím, velice smysluplné. A dále syntetické sekuritizace. Tady bychom rádi měli naprostý zákaz tohoto nástroje neboť takovéto používání derivátů skutečně neodpovídá definici JTS. Děkuji. Předseda, děkuji Marko. A jsme u bodu 5. Takže přejdeme k bodu číslo 5. Než dám slovo kolegům, nejprve vystoupí pan Pablo Salba jako náš zpravodaj. Děkuji, pane předsedo, vystoupím ve španělštině. Uh, Myslím, že se všichni, nebo skoro všichni shodneme, že Evropská unie by měla pokročit eh, směrem ke skutečné unii kapitálových eh, trhů, protože nám jde o volný pohyb eh, kapitálu. To je jeden ze základních principů unie. Unie kapitálových trhů podle mého názoru by měla být založena na dvou zásadách, které by umožnily to, aby finanční trhy byly integrovanější a otevřenější a aby zároveň byly konkurenceschopnější a účinnější, což by bez pochyby bude ku prospěchu všech hráčů, zejména všem malých a středních podniků. A tady se připojuji k určitým obavám, které zmínili kolegové, pokud jde eh, o to, jak vyřešit eh, to, že mm, to, aby malé a střední podniky skutečně vytěžily z Unie kapitálových trhů. Jak už eh, řekl pan kolega a autor eh, předchozí zprávy o sekuritizaci, musíme se poučit z minulé finanční krize. S tím souhlasím, ale zároveň musíme být realističtí, eh, protože finanční krize ta proběhla v letech 2007 až 2008 Ale eh, sekuritizační trh eh, se do té doby choval eh, velice, velice dobře, vykazoval konstantní růst a co je velice důležité, během samotné ekonomické krize tento druh produktu Eh, naopak eh, přinášel velice eh, rozumné výsledky a generoval v podstatě minimální ztráty. Co je neméně důležité, je, že tyto druhy produktů mají v tuto chvíli trochu poškozenou reputaci, jsou stigmatizovány a jejich reputace byla poškozena spíše tím, jak se vyvíjely tyto produkty v jiných eh, regionech eh, světa, zejména ve Spojených státech amerických. Eh, Paul Tang hovořil o finanční stabilizaci v oblasti kapitálových trhů a s tím souhlasím. Je potřeba se poučit z minulosti a vyhnout se minulým chybám v okamžiku, kdy budeme připravovat naše dvě zprávy. Nesmíme zároveň zapomínat na to, že třeba také přispět eh, k dalšímu rozvoji udržitelných trhů v EU. Mám tedy dvě priority. Jednak finanční stabilita a na druhé straně ekonomický růst. A z těchto důvodů eh, je důležité diverzifikovat eh, kapitálové zdroje a zdroje financování. Nepochybuji o tom, že prostřednictvím Unie kapitálových trhů se nám podaří doufejme, eh, vytvořit více příležitostí pro investory, tím, že propojíme financování eh, s, mm, s reálnou ekonomikou. Zároveň se pokusíme znovu podpořit finanční systém, posílit ho tak, eh, aby byl odelnější. Chceme prohloubit spolupráci mezi finančními kapitálovými trhy. Vytvoření trhu, společného evropského trhu, sekuritizace s vysokou kvalitou, to si myslím, že určitě přispěje k těm stanoveným cílům, které jsem zmínil a pomůže to k tomu, že vytvoříme skutečně rozsáhlé finanční trhy společné pro celou Evropskou unii. Je samozřejmě potřeba také eh, přispět k diverzifikaci financování a pomocí, pomoci odblokovat kapitál, který v tuto chvíli není snadno přístupný pro podniky, zejména pro malé a střední podniky. A to tež platí pro eh, domácnosti a jejich úvěrové možnosti. Takže máme před sebou návrh mé zprávy. Já bych tomu ještě řekl, že jeden z aspektů, které navrhuji, je upravit eh, hierarchii přístupu. Protože ty, jak jsou navrhnuty eh, nyní, ta hierarchie, jak je navrhnuta nyní, si myslím, že je naprosto klíčová pro úspěch celého legislativního eh, balíčku. Já jsem obeznámen s návrhem komise i e, rady. To jsou důležité kroky směrem k vytvoření rovných podmínek e, pro celou Evropskou unii. A ta rovnost je tady velice důležitá, protože to vytvoří spravedlivé kapitálové požadavky. Zároveň si myslím, že e, zrušení přístupu na základě externích ratingů bude znamenat, že dále trh posílíme a budeme se posouvat směrem k větší konvergenci s USA. Tento návrh jde ruku v ruce s návrhem Evropské centrální banky. Druhá věc, Unie kapitálových trhů nemůže být vnímána jako unie velkých subjektů a institucí, ale naopak musíme to vnímat tak, aby eh, prospěch eh, byl zejména pro malé a střední podniky, které jsou hybnou silou mm, ekonomického růstu a tvorby pracovních míst. Takže Eh, naším cílem je dát malým a středním podnikům eh, širší eh, rejstřík či vějíř možností, kde získat zdroje financování a přístup ke kapitálu tak, aby nezáviseli, jak tomu bylo v minulosti, či doposavat pouze na svých malých bankovních pobočkách, které mají od svého sídla nejblíže, ale aby mohli uvažovat také o jiných alternativách na růstovém kapitálovém eh, trhu a aby případně získávali kapitál nejenom z Evropské unie, ale i z jiných eh, zemí mimo EU. Nepochybuji o tom, že Unie kapitálových trhů v tomto slova smyslu bude obrovskou příležitostí především pro malé a střední podniky. A to je přesně ten eh, aspekt, k němuž se řada kolegů eh, vyjadřovala a já jejich pozměňovací návrhy eh, vítám. Jinak vítám jakékoliv další vaše návrhy k mé zprávě. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, Pablo. Přecházíme rovnou ke stínovým zpravodajům. Nejprve vystoupí za SAD Jonas Fernandez. Máte v slovo, Jonasi. Děkuji, pane předsedo. My tady dnes eh, diskutujeme o dvou zprávách, eh, které by měly mít jasný zřetelný dopad na obnovu evropského hospodářství, které eh, bude záležet také na zlepšení monetární politiky a zlepšení bankovnictví. Takže doufám, že tyto dvě zprávy zlepší funkčnost eh, bankovních a kapitálových trhů. Chci poděkovat Pablo Salbovi za jeho zprávu a myslím si, že ta eh, stanoví jednu z důležitých eh, linií, že bychom měli reformovat současný legislativní rámec této oblasti a e, zároveň hovoří o určitých vizích do budoucna. Ještě než e, se přímo podívám na Salbovou zprávu, tak e, chci říci, že jakákoliv revize kapitálových požadavků, které naše skupina může akceptovat pro STS, je přímo propojena se výsledky vyjednávání o zprávě Paula Tanga. Takže, jak říkám, my jsme připraveni dále vyjednávat o tom, jakým způsobem by měly být nastaveny kapitálové požadavky pro eh, transparentní standardizovanou sekuritizaci, ale jakékoliv snížení eh, u sekuritizace bude záviset na tom, jakým způsobem se vyvine vyjednávání o zprávě Paula Tanga, protože eh, tam jsou obsažena opatření pro zlepšení bezpečnosti, což je pro naši skupinu naprosto zásadní. Takže, jak jsem říkal, výsledek vyjednávání o zprávě kterým se vytváří sekuritizace STS, vytvoří podmínky pro to, abychom mohli diskutovat o tom, jaké kapitálové požadavky, které budeme aplikovat na tento druh sekuritizace. Takže kromě těchto úvodních zamyšlení chci říct, že naše skupina se domnívá, že eh, ratingové agentury eh, by, neměli bychom se vracet tomu, abychom je zařadili do regulace. Ty by neměly být ve regulaci, z toho jsme se poučili během poslední eh, krize. Je potřeba se vyhnout tomu, že bychom začali směšovat ratingy, které jsou zpracovány ratingovými agenturami s regulací. Takže je třeba je samozřejmě vzít v potaz při výpočtu eh, sekuritizace STS. Takový přístup eh, není, eh, není podle nás dobrý. Tady souhlasíme s panem zpravodajem. Myslíme si, že jsou tady alternativní možnosti pro výpočet kapitálových požadavků, které jsou jistější. Pokud je o vytvoření interní metody výpočtu, tak kapitálových požadavků. Tady nesouhlasíme s tím, že bychom z 95 snížili eh, ten práh na 80 eh, My si myslíme, že není možné akceptovat eh, systémy, které nejsou dostatečně transparentní, neposkytují jasně informace investorům. Na druhé straně naše frakce má zásadní pochyby, pokud jde o sekuritizaci, um, um, syntetickou sekuritizaci, to už eh, eh, zaznělo ve zprávě Paula Tanga. Eh, v tomto smyslu návrh Evropské komise rozšiřuje, nebo respektive umožňuje použití těchto použití kapitálových požadavků na syntetickou sekuritizaci v okamžiku, kdy je poskytnuta záruka ze strany nějakého institutu, který splňuje kapitálové e, požadavky, například veřejné banky. Ale pan zpravodaj rozšiřuje použití e, těch e, požadavků na syntetickou sekuritizaci, kdy vznikají vklady na účtech takzvaných původců. Takže ty mírnější kapitálové požadavky pro syntetickou sekuritizaci, já si myslím, že mm, to není příliš vhodné, nebo je to na samé hranici přijatelnosti a myslíme si, že musíme ještě o syntetické sekuritizaci v tomto smyslu hovořit a vyjednávat dál. Jinak souhlasíme s tím, že je třeba zlepšit eh, kapitálové požadavky pro eh, sekuritizaci ve prospěch malých a středních podniků. Tady je to snížení z 80 na 60 eh, pokud jde o e, kapitálové požadavky pro ABCP v případě malých a středních podniků. My si myslíme, že toto je nástroj, který zpřístupní úvěry malým a středním podnikům, ale mm, je potřeba nastavit jasné kritéria tak, aby e, ty e, podkladové expozice byly skutečně expozice malých a středních podniků a ne nikoho dalšího. Takže je tady jasná provázanost mezi zprávou Pavla Zalby a Paula Tanga a chceme o obou eh, projedna, jednat eh, dohromady. Pan předseda, poprosím o dodržování řečnické doby, nyní Said Kamal. Thank you very much, and this time I'll speak. Děkuji mnohokrát, tentokrát budu hovořit za sebe, nebudu mluvit za Mortena. Za prvé chci poděkovat Pablovi za práci, kterou na toto téma odvedl. E, zmiňuje velice důležité body ve své zprávě. Ta metodická hierarchie, my zde vidíme tu logiku, kterou zpravodaj používá pro e, aranžmá té hierarchie jednotlivých modelů a podporujeme vaši snahu o, o jednoduchost, ale vzhledem k tématu je otázka, zda té jednoduchosti skutečně dosáhneme Eh, jak zjednodušit tyto vysoce komplexní produkty. ECR chce omezit eh, význam ratingových agentur. Uvědomujeme si, že zde je několik nekonzistentností. Nicméně některé zúčastněné strany nám eh, zmiňují určité problémy. Říkají například, že i s těmi pozměňovacími návrhy budou trpět tím, že nebudou mít k dispozici tuto externí metodu a to je potřeba s nimi dále přeskoumávat. Podíváme-li se na tu interní versus externí metodu, zjistit, zda ta interní metoda je pro ně příliš nákladná nebo zkrátka nemožná. Další otázka. se týká eh, přizpůsobení se toho interního ratingového postupu my vítáme přístup zpravodaje používat i RBA pro celou řadu institucí, jako například vnější data, což zvýší konsistentnost o rizikovosti, například mezi EU a USA, ale je potřeba zajistit tento přínos pro co nejširší řadu investorů, vzhledem k tomu, že v minulosti to v Evropě nebylo možné. Je potřeba proto zajistit co nejvyšší míru jasnosti, aby všichni chápali, o co jde a je potřeba určit, koho se to bude týkat a jak moc. Co se týká standardizovaného přístupu, eh, dva, článek 258a, kde eh, se úřadům umožňuje, že to bude eh, nutné, vyloučit použití běžných standardů pro vysoce rizikové produkty. Všichni si musíme uvědomit, co to STS vlastně znamená. Znamená to Simple, Transparent and Standardized. To znamená jednoduché, transparentní a standardizované. Není možné, aby nám průmysl začal něco namlouvat a e, začal nám prodávat tyto komplexní nástroje prostřednictvím STS. To není možné. Samozřejmě je potřeba uznat, že i nadále budou komplexní produkty mimo STS, ale potřeba přemýšlet o tom dlouhodobějším horizontu. A to musí udělat pánové Tank a Pablo. Jak s těmito trhy nakládat dlouhodobě? To znamená, STS a ten vysoce komplexní trh mimo STS. Děkuji. Děkuji vám, Saide. Liberálové. E, eh, Michal Teurer. Děkuji, pane předsedo, milé kolegyně a milí kolegové. Bylo již řečeno mnohé. já bych také velice rád poděkoval panu zpravodaji Pablo Zalbavi za jeho zprávu. Z vyjádření eh, pana Je- Petra Ješka vyplynula obava, že v rámci celého sekuritizačního balíčku se bojíme toho, zda jak si nevyléváme dítě i s vaničkou. V minulosti jsme viděli, že sekuritizace, zejména v USA, byla z to během krize, eh, jak si sehrá důležitou roli ale zjišťujeme, že je třeba různým způsobem hledět na situaci v USA a v Evropě. A v Evropě skutečně ne všechny papíry byly kritické. Zcela naopak, existovala tady celá řada sekuritizačních projektů, které odolaly krizi, které byly neproblematické a právě u těch asset backed securities je velice důležité, co je sekuritizováno. A z tohoto pohledu pouze navýšení, vážení rizika není podle mě nutně opatřením, které by prospělo našemu společného cíli, tedy oživení sekuritizačního trhu v Evropě. O některých detailech se již hovořilo a e, e, zmiňovali je i zúčastněné strany, kteří mají e, s tímto trhem každodenně co dočnění a viděli to kriticky. A my tedy eh, eh, zvažujeme, na jakém místě tady zasáhnout a oznamuji, že předložíme některé pozměňovací návrhy. Myslím si, že by neměla existovat eh, příliš velký rozdíl mezi k tomu, jak budeme přistupovat ke covered bond a asset back securities. Tedy. A musím říct, že to, co navrhl Pablo Salva, to je ta změna Eh, toho žebříčku, který navrhuje komise mezi IRBou, ERBou a STS. Nevíme, zda to ten problém vyřeší. Je tady ta snaha tímto způsobem ratingové agentury vlastně vyloučit z procesu sekuritizace. Já nevím, zda je to správný přístup, my o tom pochybujeme a to zejména proto, že asset-backed commercial papers by byly takto eh, negativně postiženy a komise ani ESMA doposud nenaznačila žádné možné řešení tohoto problému a my nechceme, aby asset-backed commercial papers Eh, my chceme, aby tedy tyto typy ceny papíru byly v budoucnosti možné v plné míře, protože na tom závisí reálná ekonomika v Evropě velice. Jde o sekuritizace například obchodu s automobily, jde také ale o programy leasingu strojů, což jsou všechno věci, které se týkají malých, středních i velkých podniků velice závažným způsobem. A kdybychom Eh, kdyby odpadl tento způsob sekuritizací, tedy financování, tak by to mělo masivně negativní dopad na reálnou ekonomiku. A my nevidíme, že by asset-based commercial papers v sobě skrývaly nějaká velká rizika, nebo ti, ty podkladové pozice jsou skutečně hm, pocházejí z reálné ekonomiky a ani minulé finanční krizi toto problematické nebylo, proto bychom si měli dobře zanalizovat a dobře zvážit, jakým způsobem v rámci navržené regulace eh, se vyhnout tomu, aby tyto asset-backed commercial papers eh, jaksi byly znevýhodněny. Tady je důležité také zajistit, aby přístup IRB mohl být používán i v budoucnosti. V tomto pohledu předložíme pozměňovací návrhy, ale ten všeobecný směr, že tedy chceme znovu nastartovat sekuritizační trh v Evropě a vytvořit co možná nejjednodušší regulaci, tento přístup naprosto a plně my jako frakce ALDE podporujeme. Děkuji. Děkuji, Michaile. A teď GUE. A Fabiole má se dnes nahrazuje úplně všechny, takže místo paní eh, Dekáry máme Fabia Limáziho. Děkuji. Děkuji Pablu Zalbovi za jeho návrh. Já už jsem náš všeobecný názor na eh, sekuritizaci Asimilu eh, vysvětlil. Oproti Pablovi nevidíme žádné silné důkazy, protože by tyto finanční techniky byly eh, propojeny s financováním malých a středních podniků. A relevantní zprávy ECB, které se tady citují, se tady citují hlavně proto, jak říkal Michal, že bychom v Evropě neviděli stejné problémy. Já bych rád řekl, že když začala eh, krize v USA v těchto trzích, tak se trhy jako třeba Francie chystali zrovna liberalizovat eh, právní rámec přesně pro to samé. Takže kdybychom byli počkali třeba rok a dva, tak bychom zde zažili úplně to samé jako v USA. Ale myslím si, že pravý záměr těchto návrhů je, aby se banky mohly zbavit nekvalitních aktiv, což je samozřejmě potřeba, ale otázka je jak. Já si nemyslím, že je dobré, aby se jich banky e, zbavily tím, že pošlou do zbytku společnosti a tím se stanou stabilní. Dovolte mi tři komentáře. Myslíme si, že zpravodaj zaujal poněkud negativní přístup, když pozměňuje v rámci pozměňování návrhu komise. Pardon, opravuje se pan eh, poslanec v tom, že podporuje komisi v tom, že by eh, měl být prevalentní spíš ten rate-based approach spíše než standardizovaný přístup. Protože ta, to, to vážení rizik může být ze strany různých bank různé. Za další jsme skeptičtí, když zpravodaj chce snížit minimální požadavky, eh, co se týká toho ratingového základu, podle návrhu komise je výpočet eh, těch požadavků nutno založit alespoň na 95% expozitury a zpravodaj to chce snížit na 80%. A nakonec zpravodaj neřeší návrh komise snížit eh, tu váhu rizik u seniorních pozic u STS na 10%, mělo by to být podle nás daleko více. Nicméně díky za návrh a těšíme se na konstruktivní diskuzi. Děkuji. Nevidím, že by se hlásil někdo za zelené. Svené, vy nenahradíte Moli? Ne, děkuji. Tak Marko Vali dostane slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Budu stručný. Nejprve pár obecných politických úvah. My jako frakce jsme ve vztahu k tomuto bodu velice kritičtí i k návrhu komise, i k návrhu zpravodaje. My si myslíme, že to střední firmy vůbec nijak nepodpoří. Paradoxně si myslíme, že se tam, týka, že se tam objevují závažná rizika, která všechna rizika ještě umocní. Uh, staré banky a finanční operátoři se zřejmě podpoří v tom, aby byly nadále netransparentní. Co, má, co se týká reálné ekonomiky, tak tady máme velké pochybnosti, protože ta rizika budou nadále velmi velká. My bychom preferovali, aby se politika spíš věnovala utlumení těch systémových rizik. To řešení bych viděla v tom, že na jednu stranu by se pracovalo na utlumení těch rizik, což se zatím nedělalo, ale tady bychom měli být naprosto konkrétní ve vztahu k bankám. A pak veřejné investice, která, které povedou k podpoře poptávky, to je zřejmě tabu. Uvidíme, jak to ještě dlouho bude trvat, protože to řešení, které se tu navrhuje, nenese plody a pokud ano, tak jenom pro banky a finanční obchodníky. A co je v té Pavlově zprávě? Tady jsme kritičtí, protože tady dochází k oslabení požadavku na dozor. Nad tím bychom se měli zamyslet. Potom syntetická sekuritizace, swapy, deriváty. Tady musím říct, že nechápu spojení mezi reálnou ekonomikou a těmito tituly. Myslím, že bychom si měli zaprvé rozmyslet, zda datu opět nedojde k umocnění toho systémového rizika. Vypadá to jako další finanční hrádky bez efektu pro reálnou ekonomiku. Potom interní rating, tam ta transparentnost také není zrovna velká. Dobře, já chápu, jaké jsou problémy s externím ratingem, proto bychom měli předložit nějaký návrh, který uh, povede k tomu, že ratingové agentury budou z toho nabízet nestranný rating, když se nějaké, agent, když se nějaké firmy sebe certifikují, no tak ta objektivita není zaručená. Pak eh, jde samozřejmě o to, aby se vyloučily pákové efekty tak to může vést k systémovým rizikům. V podstatě různé rizikové profily v jednom produktu, to per definicionem přece znamená, že v důsledku toho vzniknou další komplexní produkty, které nebudou ani jednoduché, ani transparentní. Proto jsme proti. Má to sice krásné označení, ale je zatím návrh, který prostě není jednoduchý a transparentní. Je to naopak velice komplexní a velice neprůhledné a z toho důvodu jsme proti. Ale jsme připraveni přinést nějaké další impulzy, pokud si to budete přát. Děkuji. Děkuji. Nevidím, že by se hlásil o slovo ještě někdo další. Ne. Vidím jeden zájemce. Teď se rozhlédnu opravdu naposled a uzavřu seznam řečníků. Takže kolega Gil má slovo a potom Paul a Pablo. Děkuji. Chci Paulovi eh, poblahopřát k této zprávě. Myslím, že je to ambiciózní zpráva, která se snaží být vyvážená mezi revitalizací sekuritizace. sekuritizace Doufám, že by to podpořilo reálnou ekonomiku, ale zároveň je potřeba mít dostatečné zároky pro finanční stabilitu, je potřeba se věnovat i všem ožehavým bodům. Myslím, že my se nechceme vracet tak jako Paul k tomu, k těm chybám, které jsme udělali, ale z nich jsme se snad poučili, ale zásadní je, abychom měli daleko lepší přehled, co je sekuritizace, co je profil rizik a jak se budou ty věci přenášet. Tady jde o to vidět, kdo bude investovat do těchto produktů. Zatím tohle všechno je skryto v nějaké velké černé krabici, takže kdybychom chtěli, aby STS bylo uh, bezpečnější, abychom se vyhli nějakým velkým bublinám a ohromnému riziku, tak opravdu potřebujeme, aby to bylo transparentní v celém rozsahu. Větší míra transparentnosti, jak řekl pan zpravodaj, je podmínkou pro tu nálepku STS, aby tam byly lépe splněny požadavky spolupráce. Myslím, že evropská databáze sekuritizace, tak jak je navrhována, by skutečně mohla pomoci, ale musíme mít na zřeteli, aby se to dělalo správným způsobem. Ještě jeden komentář k tomuto bodu. Chceme přitáhnout peníze do evropské ekonomiky. To je ten hlavní faktor, ale ten návrh tu věc možná dělá pro investory trošku složitější, pro ty investory, kteří sídlí mimo Evropskou unii. Možná to tady nevidíme úplně správně, možná to skutečně může být překážkou. Potřebujeme, aby ta databáze fungovala efektivně a je důležité, aby ta databáze byla nezávislá, vyvážená, neorientovaná na zisk. Možná je třeba na to skutečně dohodnout, abychom měli možnost se na tom také podílet. Děkuji, děkuji Nino. A teď závěrečné poznámky Paul Tank a potom Pablo. Pole, prosím. Děkuji, pane předsedo. Zkusím být opravdu stručný. Děkuji všem za jejich příspěvky, děkuji za tuto diskusi. Zaznělo tady spoustu věcí, ale zároveň také vidím, uh, že tady panuje docela široká schoda. Řekli jsme, potřebujeme transparentnost, zodpovědnost, průhlednost, to je to hlavní, na čem musíme dál pracovat. A druhá věc jsou tady obavy týkající se finanční stability. Markus Jany hovořil o těch systémových rizicích a já si myslím, že se musíme věnovat i těmhle otázkám my tady v tom parlamentu diskutujeme o těch samých věcech, máme různé důrazy, ale vidím tady v podstatě širokou schodu na základních principech a to je dobře. Spoustu věcí ještě opravdu musíme udělat, jakým způsobem zařídíme transparentnost, aby to fungovalo nějakým přiměřeným způsobem. Nina řekla, že je třeba také zahrnout třetí země, protože zatím není ta nálepka STS pro mimo Evropu, takže bude třeba nějakým způsobem zajistit, abychom nevylučovali třetí země. Je potřeba, abychom spolupracovali. Těším se na další diskusi. Vidím ten kritický a konstruktivní přístup zároveň. Myslím, že je to velice dobrý počátek. Děkuji. Děkuji, Pole teď Pavlo závěrečné poznámky k jeho zprávě. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem kolegům za jejich příspěvky, které byly velice konstruktivní. Eh, k tomu, co řekl pán Chonáš Fernandez, že musíme eh, zlepšit eh, také propojení na finanční politiku, to je určitě věc, o kterou se snažím ve své zprávě. Snažím se přispět ke zlepšení eh, fungování finančních trhů, protože my vytváříme zprávu nejenom pro eurozónu, ale pro celou Evropskou unii. Na druhou stranu je také pravda, že některé finanční trhy, integrované finanční trhy zlepší monetární a finanční politiku. K tomu ještě, co řekl pan Fernandez, eh, pokud jde o propojení mé zprávy se zprávou pana Tanga, tak eh, na tom se všichni shodneme. Ano, já s tím souhlasím a zdůrazňuji, že budeme i nadále spolupracovat. Já s panem Tangem budeme spolupracovat a já už nyní mu za dosavadní spolupráci děkuji. Co se týče eh, zlepšení kapitálových požadavků ve vztahu k malým a středním podnikům, tady souhlasím s panem Fernandezem. Ano, pokud jsou tady nějaké rozpory, tak já myslím, že se nám to eh, podaří ten text eh, naformulovat tak, abyste byl spokojen, pane Fernandéze, k tomu, co říkal pan Kamal. Tak já chápu vaše pochyby, pokud jde o hierarchii, ale opět, eh, já myslím, že na cíli se shodneme a že dialogem a případným kompromisy vyřešíme vaše dosavadní kritické poznámky, zejména pokud jde o snížení komplikovanosti a pokud jde o tu provázanost mezi oběma dvěma eh, zprávami. Tomu se říká pan Tojerer za ALDE, tak eh, i s vámi souhlasím, eh, pokud jde o chování těchto druhů produktů během období krize, ale mm, ano, souhlasím, že to stigma přetrvává, ale my to musíme vzít jako určitou výzvu pro naši eh, zprávu a pokusit se eh, toto eh, přetrvávající stigma překonat. Dále jste žádali, aby ratingové agentury nebo aby tyto produkty a jejich ratingové hodnocení neměly negativní dopad na reálnou ekonomiku. To je jedna z vašich eh, obav eh, k tomu, co říkal pan Demasi za GUE. Máte pravdu, že si musíme být vědomi toho, Ehm, že je potřeba hodnotit a hledat eh, při kompromisech o ratingových agenturách eh, správnou rovnováhu. Já chápu vaši kritiku, pokud jde o ten takzvaný interní přístup. A pokud jde o ty minimální kapitálové požadavky, já doufám, že se nám podaří postupně překonat eh, vaše pochyby, protože já jsem otevřen a připraven k dalšímu dialogu. K tomu, co říkal pan Vali, že nepomůže tento návrh malým a středním podnikům, já naopak věřím, že, že ano. A pokud máte nějaké jiné návrhy, které by zlepšily moji zprávu, které by více podpořily malé a střední podniky, tak eh, já jsem připraven si je vyslechnout. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, Pablo. Teď už eh, končíme tímto bodem. Teď bych chtěl eh, ještě dodat, že 20. července je termín pro podání pozměňovacích návrhů ke eh, zprávě pana Tanga a 22. července je ve 12 hodin v poledne je termín pro Pablovu zprávu takže prosím, nezapomeňte na, tyto, na tato data a potom hlasovat bychom měli v Ekonu na podzim a následně na plenárce. Teď si uděláme krátkou pauzu, aby se k nám mohli přidat kolegové z výboru pro zaměstnanost. Děkuji.